Bangladeši. Otázka k ústnímu zodpovězení. Předám slovo panu Langemu, který je autorem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegyně a kolegové. My všichni stále ještě jsme rozhorčeni tím, co se stalo v Lana Plaza, tou nehodou a také dalšími takovými příhodami, eh, které se dějí lidem, kteří pro nás produkují eh, konfekci a přitom nasazují svůj život a zdraví. Proto je podle mě důležité, eh, abychom po tomto neštěstí společně jednali a připravili náš text a dali to do souvislosti s dohodou Akord, aby bylo zajištěno, eh, že dojde k vylepšení pracovních podmínek v Bangladeši. Zítra eh, bude eh, třetí návazné zasedání ke kompaktu k tomuto paktu udržitelnosti a já si myslím, že to může být pouze úspěchem, když se dohodneme na tom, jak to má pokračovat. A to je také důvod, proč my se dnes tady scházíme. Bez pochyby ta dohoda přinesla pokrok. Došlo ke změně pracovního zákonodárství, byly založeny nové odborové svazy. Já si myslím, že právě s ohledem na otázku mest a pracovních podmínek jsou otázky kolektivního vyjednávání naprosto zásadní při prosazování zlepšení. Došlo ke zvýšení minimální mzdy a díky jednotné práci se v sedmnácti stovkách továren kon, konaly kontroly bezpečnosti, kontrolovaly se i požární a jiné bezpečnostní podmínky. Něčeho se tedy dosáhlo, avšak Mezinárodní organizace práce samozřejmě nabádá k tomu, abychom nadále měli na paměti, že nedostatky přetrvávají. A komise to ve svém dopise formulovala zcela jasně. Po mém soudu není možné, aby na jedné straně Bangladeš Eh, využívala možností o něch tarifních a celních preferencí šikovně využívala. V minulých eh, třech letech tam byla míra růstu 6,6%, ale na druhé straně Bangladeš povinnosti, které systém GSP co se týká lidských práv, práv zaměstnanců, tak ty podmínky GSP nejsou plněny. A e, na minulé plenárce jsme hovořili o rezoluci k textilnímu průmyslu a jasně jsme řekli, že očekáváme vznik závazných pravidel, která povedou k udržování dodržování pravidel podle směrnic OECD a také očekáváme, že náš preferenční systém víc se bude řídit podle toho, jak jsou dodržována práva zaměstnanců. Pokud tady nedochází k pokroku, tak přece není možné, že v rámci Elixis budeme tolerovat všechno. Ostatně parlament z toho pak musí také vyvodit nějaké uh, důsledky. A jsou tady i problémové zóny, jak to vypadá zprávy zaměstnanců v těch speciálních exportních zónách. Tam sice teď vzniklo hnutí, že vláda teď přemýšlí o změně legislativy, ale my potřebujeme jasno v tom, že neexistují eh, dvě kategorie pracovních práv. Víme, že jsou obtíže s registrací odborů, Víme, jak je to s uznáváním práce a samozřejmě víme, že dochází k represím vůči odborářům a ostatním v Bangladeši. To jsou všechno neakceptovatelné věci. Proto tedy naše otázka opravdu zní, jak se dá zlepšit implementace, jak můžeme zajistit, že Mezinárodní organizace práce a její předpisy budou respektovány a myslím, že musíme prodloužit platnost za květen 2018, protože úkoly ještě nejsou splněny. To jsou tedy naše otázky směrem ke komisi. Děkuji. Děkuji, přeji všem krásný večer, děkuji panu poslanci Langovi a za komisi dostane slovo paní Malström. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem ráda, že jste tuto otázku zařadili na pořad jednání a děkuji za podporu kompaktu a také za vaše obavy, které vyjadřujete Bangladéši. Jak víte, komise je plně odhodlána zabývat se respektováním zahraničních pracovních standardů i v rámci své obchodní politiky. Na to máme různé nástroje, máme dohody o investicích a obchodu, máme zvláštní partnerství a také máme ten zmiňovaný kompakt. Já také sdílím vaše obavy, pokud jde o pracovní práva a jejich nedostatečné respektování v Bangladeši. Mezinárodní organizace práce věnuje Bangladeši ve své zprávě za loňský rok celý odstavec. Týká se to také svobody združování a kolektivního vyjednávání. Také vítám, že členové tohoto parlamentu Bangladeš navštívili a vy jste tam vyřídili velice jasné poselství a nutí to Bangladeš se touto problematikou také zabývat a rovněž to přispívá ke zvýšení povědomí. A určitě to na straně bangladešské vlády vede k určitým krokům. Já samozřejmě s vámi sdílím eh, cíl, který spočívá v tom, že bangladéšská vláda bude plně respektovat práva pracujících a k vaší otázce, pane Lange a ostatních z Bangladéše v této oblasti jsou určité pozitivní signály, například se to týká dohody z února a také návrh, který se týká těch zvláštních exportních zón. Tam to nebylo v souladu s pravidly Světové eh, pracovní eh, organizace a Mezinárodní organizace práce a proto to bylo staženo. A celá pracovní právo bude v budoucnosti revidováno. To bychom měli uznat a přivítat. Zároveň přetrvávají otázky týkající se Eh, prodloužení mandátu. Je zde obecné přesvědčení o tom, že práce by měly pokračovat v určité formě i do po roce 2018. Nicméně to nestačí. My potřebujeme více zlepšení a je třeba odvést ještě spoustu práce. Jak říkal pan Lange. My budeme mít eh, zítra ještě eh, setkání té skupiny na vysoké úrovni pro kompakt, která zhodnotí, jaká je situace a jaké jsou výhledy do budoucna. My jsme bangladešským orgánům jasně řekli, že očekáváme, že velice rychle zlepší respektování pracovních práv. Samozřejmě, že k tomu nedojde přes noc, ale musí mít jasnou a transparentní strategii. Ta strategie se musí zabývat svobodou združování a kolektivním vyjednáváním a mělo by být prioritou, aby odbory mohly být rychle a účinně registrovány a také je třeba zajistit vyšetřování a stíhání veškeré diskriminace a porušování práv nebo násilí vůči odborářům. Také bychom měli by měl být revidován eh, Labour Act eh, bangladéšský a vše by mělo být dáno do souladu s úmluvou ILO. Také by se to mělo týkat iniciativ soukromých investorů, který by měli být do všeho více zapojeni. Pokud jde o ten příslušný eh, mandát, ten by měl být obnoven a prodloužen a Mělo by se pokračovat v dialogu o zodpovědném podnikání. Také by měly být zorganizovány technické workshopy ve spolupráci s OECD a vydány pokyny pro náležitou péči, due diligence, stejně tak jako pokyny v oblasti eh, nákupu. Musíme samozřejmě se eh, spolehnout na mezinárodní organizace, jako například MOP, aby náležitě zhodnotili pokrok Bangladéše. Ten eh, kompakt je velice důležitým rámcem proto, aby eh, Bangladéš za podpory mezinárodních organizací dospěl v oblasti dodržování pracovního práva k pokroku. Pokud v tomu v rozumné době nedojde, tak se komise zamyslí nad tím, k jakým dalším krokům může přikročit. My máme například nařízení JSP, které v zásadě předpokládá, že je možné dočasně pozastavit obchodní preference, pokud jsou lidská a pracovní práva systematicky v nějaké zemi porušována. Já doufám, že nebudeme muset tohoto nástroje využít, že k tomu pokroku v Bangladeši dojde i bez toho a doufám, že i to zítřejší jednání přinese určitý pokrok. Nicméně musíme vše velice pečlivě monitorovat. Já vám děkuji za celou debatu, děkuji za položenou otázku a za vaše odhodlání v této věci něco změnit. Myslím si, že pokud vyšleme jasný signál, tak se nám to podaří příslušným orgánům Bangladeši sdělit. Děkuji. Nyní si vyslechneme zástupce jednotlivých politických stran. Za EPP pan Ruáš, prosím, máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Já také děkuji kolegům Eh, především za vypracování toho paktu v roce 2013. Nicméně ta situace se změnila v tomto roce. Více než 500 lidí v roce 2013 zahynulo v jedné z těch textilních budov a my musíme takovýmto tragédiím do budoucnosti zabránit. Určitě je skvělé, že zde můžeme debatovat o příslušném usnesení, děkuji také komisi za její práci. Je prostě třeba zajistit, aby lidé neumírali na pracovištích a proto musíme o tom diskutovat s vládami zemí, ve kterých se toto děje, například právě s Bangladéšem. Je třeba také samozřejmě spolupracovat s MOP, s dalšími mezinárodními organizacemi, ale také s, se soukromými společnostmi, které všechny musí společně zajistit bezpečnost při práci. Také v terénu, na místě je řada pracovníků, kteří dbají na to, aby příslušné dohody byly dodržovány. Pokrok tam samozřejmě určitý je, nicméně ta situace je nadále velice vážná, pokud jde především o práci v budovách. Na druhé straně je zde již určitý hmatatelný pokrok, tak jak o tom hovoří také příslušná zpráva, ale ten pokrok musí pokračovat. Pokud jde o práva pracujících, tam příliš pokroku ještě nebylo dosaženo. Je třeba, aby ta práva byla rozšířena, aby se týkala všech a také, aby se plně dodržovalo například právo na združování, to, co se týká kolektivního vyjednávání, týká se to i boje proti korupci, zabránění svévolnému zatýkání a tak dále je důležité, aby eh, práva, která upravují ty zvláštní eh, exportní či výrobní zóny, byla v souladu s mezinárodními pravidly, tak abychom zabránili zneužívání eh, odborů. Za SAD pan Jungerius, prosím. Děkuji vám. Pane komisaři, už je to čtyři roky, kdy vznikla ta dohoda a musíme říci, že pracovní podmínky eh, v Bangladeši jsou stále ještě špatné a v určitých oblastech, například v oblasti odborových práv, se ještě zhoršují. Komise to uznává též, že tato situace je taková a DG Ample, DG Dive a DG Trade poslali na bangladeskou ambasádu v Bruselu dopis, kde hovoří o tom, že do 18. května mají udělat zásadní a smysluplný pokrok eh, a vybudovat dobrou a načasovanou Eh, strategii v oblasti pracovního práva a řešení jeho nedostatků. Pokud se tak nestane, tak to prý povede eh, k oficiálnímu eh, vyšetřování DSP a 18.5. je zítra. A bangladešská vláda prý odpověděla ale vlastně ještě neučinila žádné zásadní kroky. Samozřejmě ještě nás čeká několik hodin, než bude 18. květen, ale přesto se chci zeptat komise, co se tady stane po tom zítřku, po zítřejším datum, pokud e, nic dalšího se nebude dít, tak e, vlastně opakujete svoje doporučení z vašeho dopisu, který byl napsán před dvěma měsíci. Děkuji, pan Karim. Za ECR minuta 30. Pane předsedo, velice vám děkuji. Vážená paní komisařko, vždy je to velká čest vás zde vidět. A velice vítám ten otevřený přístup, kterým řešíte obchodní záležitosti zde v Evropském parlamentu a jak přispíváte k transparentnosti v této oblasti. Kolegyně a kolegové, Bangladeš. Toto je opravdu příběh, který má dvě strany. Na jedné straně je zde ta věc, kde my jako Evropská unie a my jako Evropský parlament na ní můžeme být velice hrdí, protože jsme podpořili rozvoj. Zajistili jsme, že eh, lidé, kteří v bangladéské společnosti patřili těm nejméně zvýhodněným, jsou nyní v situaci, kdy mohou hrdě vydělávat důstojnou mzdu. To je něco, do čeho tento parlament výrazně investoval. Když se podíváme na ty úspěchy, musíme si také říci, jaká je dnešní situace, kam jsme dnes dospěli. A Bangladeš, bangladešská vláda buď neposlouchá, nenaslouchá, nebo volí cestu nenaslouchat, anebo nerozumí tomu, co jim říkáme. A proto je důležité vyslat velice jasný signál a neřešit ty detaily, protože o detaily se stará Evropská komise. Ale jde o to, Bangladeši prostě říci, že já, nebo my nechceme vidět situaci, která vypadá tak, kdy eh, vlastně na základě těch eh, pozitivních výsledků toho velkého vítězství a výdobytků eh, bude situace špatná. Takže prosím, zareagujte na ten náš signál pozitivně, tak aby ta cesta pokroku mohla pokračovat dále. Děkuji, pan poslanec, paní poslankyně Sanchez, minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, před eh, čtyřmi lety došlo k té bangladešské eh, tragédii a především ženy v textilním průmyslu v Bangladéši stále žijí ve velmi obtížných eh, podmínkách. Svoboda združování, svoboda vyjadřování a další svobody v Bangladéši neexistují. Dochází k vydírání, k mučení, odborářů a k bojovníků za lidská práva. Komise nemůže tomu pouze mlčky přihlížet, byť se mi líbí to, co říkala paní komisařka, ale je třeba okamžitě zahájit vyšetřování porušení mezinárodních dohod o základních a pracovních právech také pokud jde o ty dobrovolné iniciativy, které mají za cíl zajistit udržitelnost textilního průmyslu. Ty v podstatě nefungují, nedokážou ukončit eh, to vykořišťování a my jsme proto požadovali s dalšími kolegy zde v parlamentu, aby eh, ty eh, programy byly náležitě uplatňovány. Děkuji mnohokrát paní poslankyni Sanchez, která hovořila za GUE a nyní za zelené paní Hautala. Prosím, Heidi, minuta. Pane předsedo, paní komisařko, my vám přejeme hodně síly na to zítřejší jednání, na kterém komise bude diskutovat o pokroku v dodržování těch závazků, které Bangladeš učinil je tam celý seznam požadavků ze strany Evropské komise a já se chci zeptat, paní komisařko, pokud eh, opravdu nedojde k žádnému pokroku v těch eh, závazcích, zda by bylo možné, aby se komise obrátila na MOP a požádala o vyšetřování těch, eh, toho porušení mezinárodních dohod v oblasti pracovního práva. Já si myslím, že bychom ten nový kompakt měli brát skutečně vážně. Je to skutečně obdivuhodné úsilí o podporu těch dodavatelských eh, řetězců založených na hodnotách. Nicméně pokud ta protistrana nebude plnit své závazky, tak z toho musíme učinit určité závěry. Za druhé bych chtěla říci, že 500 eh, členů zde požádalo o eh, skutečně eh, závazná pravidla v oblasti due diligence, řádné péče pro mezinárodní společnosti a já si myslím, že tento požadavek bychom jasně měli znovu zdůraznit, protože to je také důležité pro zajištění rovných hracích podmínek. Děkuji za ENF, pan poslanec Čoka. Děkuji. Gian Luca Bonanno má narozeniny a já proto vyžaduji, budu mluvit tak, jako by hovořil on a chci vám říci, otevřete oči, probuďte se, budíček, budíček. Už toho bylo dost, Eh, nestačí být ve službách nadnárodních společností, které eh, ve spolupráci s touto eh, Evropou v zásadě zničily nejen v Evropě řadu výrobních sektorů. Ta výroba se stěhuje do jiných zemí a producenti tam spekulují a využívají tam eh, nezletilé, využívají děti, které pracují 12 až 14 hodin denně, dostávají 2 eura za den a samozřejmě nemají vůbec žádnou ochranu, nejsou dodržována žádná pravidla na pracovišti a tak dále. A pokud Evropa již nadále nechce být komplicem těchto nadnárodních podnikatelů a nechce spolu zodpovídat za ta úmrtí na pracovištích, tak musí, zdůrazňuji, musí zabránit tomu, aby tyto nelegální produkty vstupovaly na evropský trh, protože jde o produkty, které jsou vyráběny bez dodržování si žádných eh, pracovních podmínek. Děkuji panu poslanci Čokovi, pan poslanec Scheinfeld. dám dvě minuty. Děkuji bardzo, předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Je to škoda, že takové tragédie jako ta, která se udála v Bangladeši, někdy vedou sice k změně v dodržování lidských práv a oblasti dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a při práci, že je k tomu potřebí takových eh, katastrof spolupráci Bangladeše s ILO i USA se situace svým způsobem zlepšila. Změnil se pracovní zákon z roku 2001. Bylo zkontrolováno na 1500 eh, podniků. Byly zaregistrovány eh, nové odborové organizace a vznikly nové instituce. Toto vše jsou pozitivní výsledky aktivit, eh, také aktivit Evropské unie a dohod, které také zahrnovaly ty zaměstnavatelské organizace, což je také důležité. Je to všem proces, který stále ještě probíhá, ještě nebyl dokončen a musí pokračovat. A práce v zemích, jako je Bangladeš, tam pomáhá milionům lidí, chrání je před nezaměstnaností, chudobou a hladem. Takže jsou to důležitá řešení, musíme je nazírat zodpovědně, je třeba pomáhat eh, lidem eh, v chudších zemích aniž by se tím likvidoval průmysl, tak aby lidé mohli žít eh, důstojným životem. Paní Linda Mekevem, děkuji vám. Děkuji vám také za toto téma. Když jsme byli v Bangladeši, tak přístup na naše trhy pro ně je velice důležité. A já jako předsedkyně výboru vítám fakt, že desítky tisíc eh, zaměstnanců, zvláště žen, si může vydělat a zlepšit svůj život, protože mají přístup na eh, naše trh. Ale také jsme viděli, jaké mají problémy na pracovišti. A proto vítáme vaše kroky, vážená komise, a také váš dopis eh, velvyslanectví v Bruselu. Je důležité připomenout, že tato dohoda totiž není pouze nějaká technická dohoda, zahrnuje také hodnoty, včetně hodnoty respektu k pracovním právům. A je tu jedno téma, které se opakovaně objevuje. Je to otázka eh, vyrovnanosti, kdy tedy eh, eh, výrobci odcházejí do zemí, kde ty podmínky jsou stejně špatné nebo ještě horší než v Bangladeši. Takže jak to vidíte s obchodními dohodami s dalšími zeměmi, které mají také problémy s dodržováním lidských práv a standardů Mezinárodní organizace práce. A potom nemůžete investovat do zaměstnanosti a zlepšení života lidí, pokud lidé ne, za zboží, které vyrobí, nedostanou důstojnou mzdu. O tom jsme také hlasovali před měsícem. E, je to ta iniciativa textilního průmyslu. A co dalšího ještě komise podnikne proto, aby bylo možné za zboží z Bangladeše a podobných eh, zemí eh, vyplatila, byla placena důstojná mzda za jejich eh, výrobky textilní. Pan, paní Lambert, děkuji. Děkuji předsedo a děkuji také komisařce za její neustále úsilí v této oblasti textilního průmyslu nejenom v Bangladeši. Já předsedám delegaci pro Jižní Ázii v Evropském parlamentu a my od samého počátku sledujeme eh, tuto dohodu o udržitelnosti. Mnozí to viděli jako pozitivní, inovativní eh, řešení nebo odpověď na tu tragédii v Rana Plaza. A bylo to také nazíráno jako model pro interakci s dalšími vládami, jak už o tom hovořila kolegyně, protože není to jenom Bangladeš, země, která má problémy, mají je i další. A byli bychom rádi, kdyby se nadále aktivně bangladeská vláda stavila k této dohodě a dává jim to také příležitost být zde vlastně takovým lídrem v oblasti kvalitního sociálního dialogu, zodpovědné eh, výroby a zodpovědné dodavatelském řetězci. Je to i na nás, abychom takto nevystavovali lidi zbytečnému riziku. Děkuji a pan Líc. Děkuji. V rámci delegace SAD v březnu v Bangladeši jsem si sám mohl udělat obrázek o tom, že v textilkách a výrobnách obuvy se situace změnila jenom co se týče těch stavebních standardů. Ještě koncem roku 2016 byly narychlo zatýkáni odboráře a standardy Mezinárodní organizace e, práce jsou nadále porušovány. Naše delegace z AD e, požadovala na místě realizaci těchto standardů MOP a tím doplnila sdělení komise. Vítám eh, pakt o udržitelnosti. Jsem zvědavý na výsledek zítřejšího setkání. Zvláště komise, která je spolu signatářem tohoto paktu, jak eh, bude k realizaci přispívat. Zde poukazuje na dubnovou zprávu z vlastní iniciativy týkající se dodavatelských řetězců v oblasti textilního průmyslu. Zde Evropský parlament žádá od komise návrh legislativy, který bude požadovat eh, závazné dodržování preventivních principů v dodavatelském řetězci. To by mohlo doplnit ruku v ruce s paktem udržitelnosti eh, zajistit zlepšení pracovních podmínek v Bangladeše i jinde. Děkuji a nyní procedura KHDI pan poslanec Marias, minuta. Děkuji, pane předsedo. My jsme se zde již eh, mnohokrát eh, zabývali tou džunglí, která v Bangladeši v této oblasti přetrvává, kde děti pracují 12 hodin denně a kde jsou porušována veškerá pravidla v oblasti pracovní legislativy. Stovky lidí eh, uhořely na Rana Plaza, kde evropské nadnárodní společnosti přesunuli z Evropy své podniky. V Evropě lidé přišli o práci a nyní tedy jsou vykořišťováni lidé v zahraničí, mimo Evropu. Zdá se, že si zde tak trošku všichni hrají na schovávanou. Jakákoliv činnost v oblasti textilního průmyslu v Bangladeši v podstatě nesplňuje vůbec žádná kritéria, která kdy byla stanovena. Podobně je tomu ale i v některých zemích Evropské unie, jako je Řecko. K tomu také musíme přihlížet. Já jsem velmi pozorně poslouchal vaši odpověď na položenou otázku. Děkuji za ní. Jsem velmi rád, že tak intenzivně se chcete zasazovat za pracovní právo v Bangladeši

Děkuji. To byl poslední řečník a nyní dáme slovo paní komisářce Malstrem, aby mohla zareagovat. Děkuji, pane předsedo, já vám všem děkuji. Opravdu tato věc je velice důležitá a já vám děkuji za silnou podporu. My sdílíme vaše cíle a samozřejmě budeme se snažit eh, co nejvíce to změnit a uvidíme, jak se to v dialogu s bangladeskou vládou podaří, protože samozřejmě všichni chceme, aby tam byly slušné pracovní podmínky. Ten kompakt to určitě je velice jedinečná věc, která přispěla ke zvýšení povědomí, ale také angažovala společnost, občanskou společnost v zemích, průmysl, vlády a k určitému pokroku jste došlo. A dokonce i ty společnosti nebo Eh, ti, kteří se původně do tohoto projektu nezapojili, tak začali zlepšovat eh, svou eh, zodpovědnost a dbají více na to, aby produkovali a prodávali výrobky udržitelné. Nicméně určitě to všechno nestačí, bangladejská vláda toho musí udělat ještě mnohem více. Několik pozitivních signálů zde je, nestačí to, zítra bude ta schůzka, my tam samozřejmě vyslechneme naše bangladejské partnery, uvidíme, jaké mají plány, zda jak eh, souhlasí s tou strategií, kterou navrhujeme a určitě diskutujeme s nimi v přátelském a otevřeném duchu. Samozřejmě, že oni vědí, že my můžeme přikročit k určitým opatřením, pokud nedojde k pokroku nebo pokud se situace naopak ještě zhorší. Ale samozřejmě nechceme jim tím předem hrozit. Dejme jim šanci prostředky máme konec konců i jiné. My jsme jim jasně řekli, že ta čtyři doporučení ze strany MOP, to znamená pozměnit eh, pracovní zákon tak, aby byl v souladu s umluvami MOP, za druhé zajistit, eh, že legislativa v oblasti těch exportních výrobních zón zaručí právo združování, za třetí uh, ukon, vyš, zajistit vyšetřování nelegálních postupů vůči odborům a potrestání a za čtvrté zjednodušit a zrychlit registraci odborů a zabránit tomu, aby nebylo ta registrace, aby nebyla zamítána, pokud k tomu nejsou skutečné důvody. A tyto požadavky MOP samozřejmě podporujeme. Pokud jde o due diligence, například tu dohodu o minerálech, tam je to samozřejmě komplikovanější. My velice úzce spolupracujeme nejen s MOP, ale s také OECD na vypracování pokynů pro due diligence v tomto odvětví a v krátkodobém horizontu samozřejmě chceme, aby tato pravidla zde byla a aby fungovala. Pokud jde o ty dodavatelské řetězce oděvů, ty jsou velice roztříštěné, je jich mnoho na celém světě a bylo by velice složité to zajistit i pro ně. Nicméně my máme legislativu v oblasti eh, zodpovědnosti eh, společností, společ, zodpovědného podnikání a také pokyny které se týkají zveřejňování informací u velkých eh, evropských společností, které se vztahují i na vládní sektor a i zde s MOP a s dalšími regionálními partnery spolupracujeme a snažíme se zjistit, eh, co udělat, abychom ty změny podpořili, abychom je případně vyškolili a také se snažíme organizovat eh, setkání, které by propojily aktéry v tom regionu. Takže jak politicky, tak technicky zde budujeme kontakty. A já se v úzké spolupráci s vámi těším na další vývoj v této oblasti a jsem si jistá, že společně můžeme vynakládat tlak a určitě nakonec dojde ke zlepšení situace jak pro odbory a různé pracovní organizace, tak především pro pracovníky. Většinou to jsou ženy a mladé dívky a oni potřebují, abychom my se za jejich práva neustále zasazovali. Takže ještě jednou vám děkuji. Já jsem přesvědčená o tom, že zanedlouho se k tomuto tématu zase vrátíme. Děkuji paní komisařce Malström za účast na této debatě. Tím končím tuto rozpravu. Hlasovat o tomto bodu se bude v červnu. A nyní při